Keni. Takže máme zde tedy tento nový text, znáte už tu větu, takže hlasujeme o celém společném usnesení jmenovitém hlasováním na žádost EPP. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 47 hlasovalo, 46 pro, nikdo proti a jeden se zdržel, takže je to přijato velmi velkou většinou. Tím jsme ukončili hlasování. To znamená, že na začátku příštího plenárního zasedání